Na eh, galerii hostů máme eh, delegaci eh, Oli Majli z parlamentu Republiky Uzbekistánu. Srdečně vítám uzbeckou delegaci vedenou předsedou výboru pro mezinárodní vztahy, hospodářské vztahy, zahraniční investice a cestovní ruch pana Alešera Kurmanova. Jsem velice rád, eh, že zde mohu eh, přivítat zástupce eh, parlamentu Uzbekistánu, kteří přijeli na již 13. zasedání parlamentního výboru pro spolupráci. Očekáváme konstruktivní jednání a mm, pokračování v našich dobrých pracovních vztazích. Děkuji, že jste přijeli a přišli mezi nás. Pokračujeme a nyní bude hovořit pan Heinz Becker. Dvě minuty, prosím. Vážený pane předsedo, vážená paní komisařko, milé kolegyně, milí kolegové, musím říct,